přejít dalšímu bodu na našem programu, a to je představení publikace obsahující podrobnou analýzu tématu obchod a biologická rozmanitost. Víme, že obchod má přímé a nepřímé dopady na biodiverzitu a my jsme nedávno na toto téma diskutovali a hlasovali. Je eh, jasné, že Evropská unie svou spotřebou Eh, je zodpovědná eh, za 10 celkového globálního odlesňování. Obchod eh, k biodiverzitě může přispět také různými dalšími příspěv, ano, způsoby. Tady jde o obchodování s různými živočišnými a rostlinnými druhy a podobné. My bychom měli pozitivně podporovat ekonomickou transformaci, tak aby biodiverzita eh, byla eh, podporována všude, včetně tedy eh, DGNT. My zde máme tedy paní Cecilii Beloru, která nyní bude mít 10 minut na úvodní prezentaci. No a poté bude kolo otázek a odpovědí. Děkuji vám. Děkuji vám za možnost prezentovat naše hlavní výsledky. Není tady mnoho času. Já se tady budu snažit soustředovat na dva body. Za prvé, jaké dopady má obchod na biodiverzitu a za druhé, jaké nástroje máme na to, abychom ty dopady omezili. Ale než začnu, eh, dovolte úvodní dvě minuty o tom, abych eh, připomněla, jak komplexní je ta koncepce biodiverzity. No a druhá věc, a ještě důležitější v této souvislosti, je to, jak tato komplexnost eh, se promítá do politiky. Biodiverzita je koncepce související s rozmanitostí živých organismů a se způsobem, jak, je, v jakých zájemných interakcích tyto organismy jsou. E, tato interakce se odehrává v daném ekosystému. První praktické důsledky, respektive prvním důsledkem tady toho je, že pokud zachováme určitou sbírku jednotlivců nebo jednotlivých druhů, tak to nestačí k uchránění celé biodiverzity. Druhý důsledek je, že není možné popsat stav biodiverzity jedním jediným indikátorem. Ale i když jde o poměrně složitou problematiku, nejsou všechny zprávy špatné. A ta dobrá zpráva je, že jsme schopni popsat stav biodiverzity v daném kontextu v souvislosti s konkrétním problémem či subjektem biodiverzity a jsme schopni takto zvolit relevantní indikátory. A to také znamená, že tyto indikátory se mohou objevit v obchodních smlouvách. Samozřejmě sada relativních indikátorů je pro každou eh, smlouvu, pro každé odvětví jiná. Čili tolik k té komplexitě. A nyní, jaké jsou možné dopady obchodu na biodiverzitu? Když se tedy podíváme na problematiku obchodu a životního prostředí, tak eh, vždycky rozlišujeme mezi přímými a nepřímými dopady. Eh, co se týče těch přímých, já bych asi eh, uvedla tři velké přímé dopady obchodu na biodiverzitu. Za prvé je to o, o cizích a invazivních Eh, druzích. Víme, že obchod eh, se eh, jak si se zbožím je největším přepravcem živočišných druhů. Druhá věc je doprava. Doprava ovlivňuje biodiverzitu dvojím způsobem. Jednak se tady rozvíjí naše infrastruktura, které zasahují do přírodních oblastí. A druhá věc je znečištění poněvadž to znečištění to je velmi výrazný, rozsáhlý negativní vliv na biodiverzitu. Třetí dopad. Tak my vlastně jsme svědky toho, že se obchoduje s ohroženými druhy. Existují sice mezinárodní umluvy, které se to snaží řešit, nicméně pravda je taková, že dochází k pašování a v některých případech ve značném rozsahu. Evropská unie eh, také používá eh, sazby na dovoz, které jsou někdy nulové nebo preferenční, a může to také ovlivňovat právě ty ohrožené druhy. To se týká například některých druhů ryb eh, v obchodní dohodě mezi EU a Chile. Takže to jsou ty přímé dopady. Jaké jsou potom ty nepřímé? Eh, možná, že bychom se mohli zaměřit na dva body. Tak jedna věc jsou ceny. Ceny mohou být eh, určovány a mohou růst eh, z důvodu cizí poptávky. Když jsou tedy ceny vysoké, tak to mývá velice často významné negativní dopady na eh, biodiverzitu. A tento druh dopadů se vyskytuje často v zemích, kde instituce v případě environmentální politiky jsou slabé. A druhá věc, která se týká těch nepřímých dopadů, tak to se týká specializace. Obchod způsobuje specializaci a pokud k ní dochází v oblastech nebo odvětvích, které pracují s přírodními zdroji, tak to může mít samozřejmě vliv na biodiverzitu a samozřejmě může to také zvyšovat znečištění životního prostředí. Takže tolik takový panoramatický přehled možných dopadů. Hlavní nástroje obchodní politiky, které máme k dispozici, eh, abychom tyto negativní dopady zmírnily, jsou následující. První jsou tarify. A když říkám tarify, tak eh, tady hovořím o také mezinárodním eh, obchodě. Eh, nebudu hovořit o o preferenčních tarifech. Evropská unie někdy má standardní eh, sazby, které jsou velmi nízké, možná i nulové na různé zboží. A jde o zboží, eh, které eh, svou výrobou může mít negativní dopad na biodiverzitu. Možnost by byla zvýšit ty tarify. To samozřejmě by vyvolalo jednání s obchodními partnery, buď je to multi, zřejmě multilaterální jednání na základě nebo na platformě VTO. Toto je krátkodobé řešení a my eh, eh, vlastně argumentujeme, že bychom touto možností neměli zcela pohrdat nebo přehlížet. No a dále jsou zde netarifní opatření a ta jsou považována za velmi účinná při eh, řešení eh, problému invazivních eh, druhů. To se týká různých tedy dopadů a také pašování ohrožených druhů. Tady je možné zavést přísnější Eh, kontroly na hranicích, certifikační eh, systémy, případně povinné eh, kontroly zboží dovážených a vyvážených z jednotlivých zemí. A třetí nástroj to jsou bilaterální obchodní dohody. Proč? Protože pokud dojde ke sporu, tak tady je skutečně, tady jsou různé hm, možnosti, jak působit. A je možné tímto způsobem také zavést eh, přísnější ekologickou politiku. Evropská unie patří k eh, těm obchodním blokům, eh, který má v bilaterálních dohodách největší počet environmentálních ustanovení. Problém je tady takový, že se zdá, že tato ustanovení hm, nakonec nemají účinek. Takže tady je klíčovým problémem to, aby ty, tato ustanovení byla účinnější a vynutitelnější. Tady by mohlo pomoci to, že e, si uvědomíme tři různé charakteristiky těchto ustanovení. E, první je e, tak to první je kvantifikovatelnost. To znamená, že by tam každé takové ustanovení mělo obsahovat nějaký měřitelný indikátor. Druhá věc je, že tato ustanovení by měla být transparentní, čímž mám na mysli to, že e, předem by oba partneři měli vědět, jaké nastanou sankce při porušování tohoto ustanovení. No a poslední bod, a to je e, vlastně třetí charakteristika, e, která v sobě zasahuje automatické přijetí sankcí. Toto se dá tedy zavést velice eh, rychle a debatovat se o tom dá dodatečně. A pak je tady ještě poslední bod a to je kompatibilita našeho návrhu s mezinárodními pravidly. A jelikož tedy eh, můj čas pomalu vypršel, tak já navrhuji, abychom se k tomuto vrátili v eh, otázkách a odpovědích. Děkuji vám, paní Belhoran, že jste dodržela čas a nyní eh, bych zahájila debatu a sice koordinátoři Kristof Hansen jako první na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, toto tak eh, důležité téma mě eh, připomíná to, co se stalo v Irsku, kde devítiletý chlapec v Ofili si hrál na zahradě a najednou se tam objevil had a pak se zjistilo, že to je jeden z nejjedovatějších hadů na světě a že je to nejjedovatější eh, had, eh, který způsobuje nejvíc smrtí na světě. A zdá se, že se do Irska dostal přes zásilku z Indie. Takže tady eh, vidíme, že je zcela zásadní, aby se kontrolovaly dopravy nákladů, ale samozřejmě to nemůže být nikdy stoprocentní. Obchod je potom <clears throat> kolaterální obětí toho, že máme globalizaci i v případě viru, který překračuje hranice. Potom, co se týče důvěryhodnosti evropské obchodní politiky, tak to je, že eh, eh, vlastně tato obchodní politika je pouze eh, přímým impulsem, impulsem pro věci a pokud jde o dovoz cizích Eh, druhů, invazivních druhů, potom otázka přírodních eh, zdrojů, které se eh, pěstují neudržitelným způsobem. Tato studie ukazuje, že věc je mnohem komplikovanější, než když budeme pouze říkat, že existují emise skleníkových plynů a potom otázka stanovení cen uhlíku. A takže co můžeme v této oblasti udělat? Vy jste poukázala na eh, určité možnosti eh, vícestrané dohody, pokud jde o ochranu eh, biodiverzity, tak aby existovaly stejné podmínky pro všechny. To by samozřejmě bylo ideální pro všechny a především pro biodiverzitu, ale jak víme, eh, momentálně to není možné, co se týče té eh, pokroku v multilaterality. Pokud jde o bilaterální dohody, tak to by bylo nejlepším řešením pro to, aby se řešily neudržitelné postupy v partnerských zemích. To je další věc, o které jste vyhovořila a zúrazně. A to by mohlo být také eh, impulzem pro podporu dobrých postupů, které eh, tady máme v Evropě. Dohody o volném obchodu, ty už eh, mají potřebné doložky a mají vést k legitimním diskuzím s partnerskými zeměmi, ale nejdřív musíme takovéto dohody uzavřít. Bohužel Eh, je škoda, že dochází k tak pomalému pokroku eh, v této oblasti. Je důležité eh, se vnímat, dívat se na to, že mezinárodní obchod je nástrojem pro to, abychom vyváželi naše dohody, naše hodnoty. Eh, děkuji, eh, pane Hansene, za to, co jste řekli, je opravdu jasné. A nyní pan Joachim Schuster, který hovoří místo paní Katlín van Bremt. Máte tři minuty. Eh, pane Schuster, prosím, zmáčkněte tlačítko. Děkuji za prezentaci studie. Tady se píše černé na bílém to, co je nám jasné, že existují eh, přímé a nepřímé dopady eh, kvůli obchodu na biologickou rozmanitost. Dnes bych se chtěl soustředit na ty nepřímé dopady Protože eh, nepřímé dopady, tak to je třeba otázka odvodňování při využívání půdy. A to se týká třeba eh, zemědělství, eh, když se dováží do Evropy monokultura a jedná se o země, které zcela závisí na vývozu zemědělských produktů, tedy rozvojové země. A zde je důležité aby eh, když se uzavírají eh, obchodní dohody se zeměmi, tak aby neměly slabé struktury. Třeba obchodní dohoda s Mercosurem. To je velmi důležité v tomto smyslu. Kapitola pro udržitelnost eh, není vůbec právně závazná, pokud je o ochranu rozmanitosti. Je to pouze vedlo to k inf- výměně informací pouze. Zde by měly existovat zásadní dopady pro obchod. Eh, je potřeba, aby se eh, dotržovaly cíle udržitelnosti. Pokud jde o eh, dopady obchodu na biodiverzitu, tak ty dopady jsou zcela viditelné. Toto by mělo být součástí strategie zahraničního obchodu EU. Za druhé, pokud jde o kapitolu e, udržitelnosti, tak Evropská unie by tam měla mít e, větší důraz na biorozmanitost. Tam měla e, by, měla by tam být i možnost sankcí v takovéto klauzuli pro udržitelnost. A potom, pokud jde o dohody EU s, s rozvojovými zeměmi, tak je potřeba jim e, na pomoci, aby měli institucionální a regulační e, rámec pro ochranu rozmanitosti. Myslím si, že to jsou zcela zásadní body a nyní bych chtěl položit e, následující dotazy. Studie došla k výsledku, že co se týče HCS, e takže to vede k eh, velkému znevýhodnění aspektu biorozmanitosti. Eh, co tedy navrhujete jako alternativu pro dohodu o ochraně investic? Jak můžeme více eh, chránit biorozmanitost v Evropě a jaké změny si myslíte jsou nutné? Děkuji vám. Nyní je na řadě Barry Andrews místo Karin eh, Karlsbro. Eh, pane Andrewsi, máte slovo na dvě eh, minuty. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co řekl německý kolega a vrátím se ne, pardon, vy jste z Lucemburska, ne z Německa. Já jsem chtěl pohovořit o Humboldtovi, Aleksandru Humboldtovi. Omlouvám se za ten diplomatický incident. Ehm, chtěl bych říct si několik připomínek, paní předsedkyně. Za prvé, Otázka eh, mm, systému pro eh, investice od CETIS ISDS a já si myslím, že ta zpráva je kritická, pokud jde o efektivitu tohoto nového systému a nechává se otevřená ta otázka, zda je to efektivní či ne. A pokud eh, by přednášející mohla se k tomu ještě vrátit, tak to by určitě bylo zajímavé. Potom otázka provádění či pobídek v případě obchodních dohod. Máme eh, nového úředníka pro eh, provádění obchodních dohod a on dnes eh, hovořil o tom, že při předvstupních jednáních bychom mohli mít určitou páku v těch diskuzích a samozřejmě v případě Mercosuru ta příležitost, ta příležitost tam je, protože ta dohoda je velmi e, komplexní a může tam existovat e, vliv na to, aby ti e, partneři byli možnými signatáři pařížské dohody a tímto bychom e, to mohli podpořit. Alespoň to minimum, co z té strany přijde. A potom další věc, eh, v rámci VTO obchod s eh, N a otázka životního prostředí a obchodu. Eh, jedná se o dohodu Eh, jedná se o to, že je eh, potřeba, aby eh, zboží, se kterým se obchoduje, napomohlo k dosažení klimatických cílů, to znamená to environmentální zboží. Bylo by dobré, kdyby se k tomu přednášející mohla vyjádřit. Děkuji vám, pane Andrews, a nyní Saskia Brickmont místo Heidi Hautala. Děkuji za tuto studii a za představení. Já si myslím, že tato studie přichází ve velmi důležitý moment, protože nyní hovoříme o přeskumu obchodní politiky, také potřeba zmínit zelenou dohodu, potom strategie o biologické rozmanitosti je nedílnou součástí zelené dohody. A i když obchod nemůže vyřešit problémy biorozmanitostí, tak alespoň musíme zajistit, aby obchod nezhoršoval situaci biologické rozmanitosti a je potřeba se zaměřit při obchodních investicích na nezvyšování ztráty eh, biorozmanitosti. A ve studii se zmínilo, že tady máme eh, možnost, eh, jak to ovlivnit. Chtěla bych vědět, zda máte Eh, názor na neoficiální dokument Francie a Nizozemska. Tam se eh, eh, navrhuje to, že strany, pokud je to předmětné, by měly snížit cla, což by vedlo k efektivnímu provádění ustanovení TSD, a které mm, země můžou splnit těchto cíl, které můžou splnit tyto cíle a potom, že by se přistoupilo k nějakému postihu, pokud by došlo k porušení. E, takže jaký na to máte názor, pokud je VTO? Potom otázka dohody EU-Mercosur. Tam se došlo k závěru, že to nemá takový vliv na odlesnění, ale vy jste Eh, dospěla k názoru, že to eh, tři roky po eh, dohodě vede k odlesnění a že to povede k tomu, že lesy budou přeměněny na zemědělskou půdu. Myslíte si, že tedy mm, více strana dohoda, pařížská dohoda, zali? Eh, že je důležité, aby při dovážení výrobků se nedovážely výrobky z odlesňovaných oblastí. A potom otázka ustanovení, které souvisí s biodiverzitou a pokud je USA, tedy více eh, eh, závazných mechanismů a že je to účinnější než to, co dělá EU a potom e, pokud jde o e, tohoto nového úředníka, e, který zde vystoupil, tak zali to bude mít nějaký pozitivní vliv. A nyní, pane Šolci, GUE máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že jsem si tu studii přečetl s velkým zájmem. Myslím si, že je eh, velmi eh, dobré, že jsme to dostali včas, protože je potřeba eh, toto řešit. Už od dubna jsme poukazovali na to, že existuje vztah mezi biodiverzitou a mezi obchodem a i se k tomto smyslu vyjádřil komisař. Galileo už hovořil o tom, že je potřeba Eh, se eh, touto otázkou eh, zabývat a on řekl, když by to Bůh takto chtěl, tak by se díval na to daleko, dalekohledem a potom se k tomu ještě Galileo vrátil. Já si myslím, že otázka eh, biodiverzity je opravdu velkou výzvou a musíme se podívat na to, jakým nástrojem je obchod a že je potřeba, aby obchod přispěl eh, k biorozmanitosti. K biorozmanitosti. Máme málo času a je potřeba, abychom k tomu měli eh, podrobnou diskuzi. Chtěl bych se vrátit k VTO. Joachim Schuster už na to krátce poukázal. Vy ve studii eh, říkáte, že 21, eh, že to je eh, podmíněno, pokud jde o VTO a že je potřeba reformovat a že musíme mít větší biodiverzitu. To znamená, že se musíme zaměřit na mezinárodní standardy a úkolem komise by bylo, že je potřeba mít bilaterální dohody, a že bychom měli mít nějaká nová mezinárodní pravidla, tak abychom eh, zachovali biologickou rozmanitost. Proto bych navrhoval, aby eh, předtím, eh, než bude v Kumínu summit k biorozmanitosti, tak abychom měli mandát od rady a aby komise jakožto vyjednávací partner, protože parlament v únoru volal potom, aby tato jednání se vedla transparentně, jednání pro tento summit. Protože je důležité, abychom eh, na základě těch eh, vědomostí, které máme díky eh, vědcům, tak abychom věděli, jakým způsobem máme jednat. A ta otázka mezinárodní spolupráce, tak ta se musí řešit jinak. Nemůžeme dělat, jakoby Mm, jsme prostě jenom měli standardy, že to stačí. My musíme mít nová kritéria, potřebujeme nové ukazatele, vy jste o tom hovořila. A když se podíváme na jiné koeficienty, když se podíváme na uh, hospodářský vývoj, tak jinak se to nepodaří. Je důležité, aby naši obchodní uh, partneři přistupovali zodpovědně k otázce udržitelnosti a k otázce uh, biologické rozmanitosti, protože to dlužíme příštím generacím. Thank you, Mr. and we have two... Děkuji. E, o slovo se hlásí dva kolegové. Sean Kelly za EPP. Máte jednu minutu. Ano, děkuji. To byla dobrá diskuse. Děkuji za to, že jste eh, nadnesli eh, toto téma, že se tomu věnujeme. Obavy o biodiverzitu, zejména eh, co se týče deforestace, vidíme i v souvislosti se zeměmi Mercosuru. Eh, stejně tak k tomu eh, může dojít ve vyšší míře v Indonésii. Takže teď je tedy otázka, jak, jaká ustanovení v obchodních dohodách by tomu mohla napomoci. Samozřejmě tady by se jednalo o ustanovení závazná, eh, Takže jak se k tomu úředníci z komise můžou postavit? Děkuji. A nyní ještě Jordi Kaněs. Děkuji, paní předsedkyně. Určitě je to důležitá zpráva vzhledem eh, k momentu politické debaty, jak zahrnout do obchodu to, že kromě toho, že napomůžeme rozvoji a růstu, tak aby se jednalo o eh, to, že napomůžeme udržitelnému růstu a že tam bude hodnota, Mm, v něčem, co je pouhý dovoz. Je to určitě předmětné, ale musíme se na to podívat širšího eh, kontextu. Ano, my jako Evropská unie mm, máme klauzule, které to eh, zahrnují, ale zdá se, že jsme došli k závěru, že to nestačí, že musíme jít ještě dále, že to musí být doložky, které budou efektivní a zaručit jejich provádění. Já si myslím, že je dobré, abychom se zamysleli nad tím, jak to udělat, protože je jasné, že se zdá, že někteří chtějí využít uh, nejenom nedostatek eh, těch klauzulí, ale že se spochybňuje jejich proveditelnost, aby se kritizoval obchod. A ať chceme či ne, obchod nemůže dosáhnout všeho. Obchoda je páka pro transformaci. Já bych si býval přál, aby eh, v té zprávě bylo, že je nezbytné zaměřit eh, rozvojovou spolupráci s těmi zeměmi, se kterými podepisujeme dohody, abychom, abychom jim eh, napomohli spolupracovat, nejenom je prostě jakoby nějakým způsobem korigovat, protože zdá se, že v Evropě se k tomu eh, stavíme velmi citlivě, ale jiné země prostě kulturního hlediska a regulačního, prostě to pro ně není tak citlivé. Vždycky tady hrozíme těmi sankcemi, hrozíme cly, ale zároveň je potřeba mít politiky, které z té spolupráce pomocí eh, té pomoci, tak dosáhneme cílů, které jsou společné. Obchod musí být udržitelný, rozvoj musí být udržitelný a musíme mít možnost využít našich obchodních politik a našich obchodních dohod jako páku pro globální rozvoj, abychom dosáhli těchto cílů. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Go back to... Nyní dáme znovu slovo paní Belora. Máte slovo na 10 minut. Můžete odpovídat na otázky a připomínky kolegů. Ano, děkuji za slovo. Začnu od konce. To se týče různých interferencí a vynucování environmentálních doložek v obchodních dohodách může být vnímáno e, obchodními partnery jako ztráta svrchovanosti. Hmm, skutečně to je riziko tohoto přístupu, pokud tedy začleníme environmentální doložky. A Je tedy potřeba, abychom to propojili se spoluprací a diplomatickými kroky, které jdou nad rámec té obchodní politiky. Je tedy potřebné mít koordinovaný přístup mezi všemi externími politikami EU. Ono je to pravda, hlavně proto, že když se na to podíváte z otázky ekonoma, tak biodiverzita je eh, environmentální věc, takže by se tomu měla věnovat environmentální politika. Eh, a obchodní politika v podstatě přichází na řadu až v, v druhém plánu. Pak tady bylo řada otázek ohledně toho, zda tyto doložky jsou vymahatelné. Jestli USA postupuje korektně. Ono to je tak, že stávající doložky, které máme nyní, nejsou vymahatelné. To znamená, že pro toho hlavního vymahače v oblasti obchodu bude těžké eh, obchodní partnery k něčemu přinutit. Takže tady jde spíše o diplomatické kroky, koordinace a podobně. Ale my chceme to trošku změnit, využít um, příležitost znovu vyjednat tyhle ty obchodní dohody Zároveň samozřejmě víme, že eh, to vyjednávání trvá dlouho, to je problém a takže je těžké takovýmto nástrojem řešit situaci, která je naléhavá. A když tedy víme, že eh, problémy v biodiverzitě už začínají být opravdu naléhavé, tak je to těžké. Z tohoto důvodu eh, obchodní politika není jediným nástrojem, který se využívá. Tady, potom jsme tady měli ještě soubor otázek, které se věnovaly tomu eh, řešení sporů eh, investorů. Takže na jedné straně nová generace ISDS, tedy té arbitráže, se zdá být zlepšením oproti předchozí verzi, protože opravdu v rámci těch dohod nastavuje právní základ pro to, aby soudci, kteří budou rozsuzovat tyto spory, dává jim tedy jasnou právní základnu, že opatření na ochranu životního prostředí nemohou být považovány za problém pro investice. Takže to je zlepšení. Na druhou stranu, když zohledníme e, dohody s rozvinutými zeměmi, kde právní systém i tedy v cizí zemi je otevřený evropským investorům, a to tež platí i pro evropské země, kde tedy zahraniční investor se může dostat na, do toho eh, místního právního systému, tak tam je skutečná otázka, kterou si musíme klást, jaké je skutečné eh, odůvodnění pro existenci ISDS se všemi risky, které to má. Ve finále v tuto chvíli s tím nemáme žádné zkušenosti, takže tohle jsou otázky, které si klademe. Teď si představme, že zahraniční investor má tedy eh, plný přístup do našeho evropského právního systému. A když taky zvážíme, že evropští investoři mohou zase se dostat do zahraničního mm, právního systému, na co potřebujeme ISDS? Ano, to je správná otázka. I protože to ISDS má jiné problémy, jiné nedostatky. zejména proto, že vlastně t- tyhle ty doložky potom trvají strašně dlouho a proto ta vyjednávání taky trvají strašně dlouho. No, pak jsme měli otázku, jak eh, můžeme eh, si hrát s těmi cly, s tarify a jak to mít vymahatelně v bilaterálních dohodách a jak je to tedy kompatibilní s novými nástroji. Takže za prvé chci říci, že já jsem ekonom, nikoli právník. Takže ta právní otázka eh, by možná měla být směřována spíš na někoho jiného, ale pokud vím, tak jeden z mechanismů, který je účinný a vymahatelný, se pojí s myšlenkou, že můžeme poskytnout tedy preferenční eh, přístup v některých těch tarifních položkách eh, a bude se to odvíjet z environmentálních doložek. Pokud nejsou tedy dodržovány, můžeme mít různé možnosti, řekneme, že tedy začne platit tarif v výši, která byla tedy nastavena původně před implementací takovéto obchodní dohody. Je to kompatibilní s VTO? Ono, ve finále, když je to bilaterální dohoda, tak je to v podstatě kontrakt, který máme s vyvážející zemí, s obchodním partnerem. Takže to musí být hlavně kompatibilní, konzistentní v rámci tohoto rámce. aby to bylo považováno za dohodu o volném obchodu, musí to dodržovat některá pravidla VTO, ale abychom měli tuhle tu možnost vrátit se na začátek, tady vlastně jde o to, že si to vyjednáme s tou druhou zemí. A pak tady byla otázka ohledně Mercosuru. A ohledně pařížské dohody a toho, co říká o deforestaci, jestli to je tedy dostačující. A tady vlastně jde o, o to, že na začátku své prezentace jsem řekla, dobrá zpráva je, že můžeme nalézt soubor rele, relevantních ukazatelů, abychom řešili specifické problémy. A teď jsme tedy přesně v tomto rámci. Takže otázka deforestace nebo odlesňování v oblasti Amazonie je specifická otázka a my potřebujeme mít velmi dobrou představu ohledně toho, jak odlesňování v téhle oblasti opravdu funguje, tak abychom mohli vymáhat některé ty doložky. A Některé studie poukazují na eh, tuto problematiku. Například není zřejmé, zda certifikace toho, že ten produkt nespůsobil odlesňování, není dostačující. Protože tam může být celý hodnotový řetězec, který se zatím skrývá, který přece jenom k té deforestaci nebo k tomu odlesnění vedl. Takže tady bude potřeba tomu problému velmi dobře porozumět. A já vím, že v tuto chvíli je to velmi těžké implementovat, ale určitě bychom se měli snažit nějakým způsobem eh, nabízet mm, eh, pobídky. Eh, teď už jsem se přiblížila k těm deseti minutám, takže už asi svůj projev ukončím a poděkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát Cecílii Belora za tuto zajímavou intervenci a nyní, než přejdeme k hlasování, tak bych ještě dala rádo, ráda slovo paní Twinninga. Máte tři minuty za DG Trade. Je paní Tueninga ještě tady s námi? Ano, je připojená. Já vidím, že její připojení eh, tam je. Ale nezmáčkla tedy tlačítko. Speak. Kolegové, dáme jí minutku. Eh, je posledním řečníkem k tomuto bodu. We have got uh, her telephone number. We'll try to call her, madam. Máme její telefonní číslo, zkusíme ji zavolat. Děkuji. Well, that's unfortunate. Anyway, thank you colleagues for this interesting eh, Dobrá, takže každopádně mnohokrát děkuji kolegové za eh, Pardon, omlouvám se eh, za technologické problémy. A jsem ráda, že ještě mám hodně posluchačů. Chtěla bych říci za DG Trade a DG Environment, eh, Chceme tedy poděkovat Německu za to, že eh, eh, respektive paní předsedkyni chceme poděkovat za to, že dala příležitost, abychom se k tomuto vyjádřili. Biodiverzita je velmi důležitou součástí Evropské zelené dohody. Je to klíčová priorita nové komise spolu s bojem proti klimatickým změnám a odlesňování. EU se zavázala eh, pomoci eh, eh, zabránit odlesňování prostřednictvím své obchodní politiky. Musíme také podpořit ale různé další domácí politiky. Například je potřeba zajistit flexibilní pravidla v rámci VTO, aby se implementovaly efektivní environmentální politiky pro zachování, pro ochranu před protekcionismem a diskriminací je možné eh, nastavit tedy domácí politiky i v rámci tedy pravidel VTO, které chrání životní prostředí. Komise uznává potřebu lépe zhodnotit dopad na biodiverzitu, proto komise zadala studii, aby se vypracovala metodologie pro hodnocení dopadu na těch obchodních dohod na eh, biodiverzitu. Tahle ta studie bude k dispozici v roce 2021. Komise také navrhne nová opatření pro řešení otázek produktů, které se pojí s odlesňování, jako soja, palmový olej a další. Eh, tady v podstatě jde o to, že je potřeba zachovat určité environmentální minimální standardy, které potom vedou k poskytnutí obchodních preferencí. Tady jde o generalizovaný systém preferencí GSP. Kromě toho je zde i paralelní systém, je to, nebo je to paralelní systém k eh, dohodám o volném obchodu. Máme tedy různé mechanismy v těch bilaterálních dohodách, eh, i různé možnosti e, řešení sporů. E, Taky jde potřeba e, modernizovat standardy ochrany. Všechny naše moderní investiční dohody s Větnamem, Singapurem, Mexikem a další obsahují silné, silná ustanovení, kde je tedy právo regulovat, aby měli samozřejmě své velmi jasné cíle Eh, veřejné politiky, včetně v oblasti životního prostředí. Tady určitě eh, tato otázka se hraje velmi důležitou roli v monitorování našich obchodních dohod. Eh, občanská společnost se hraje důležitou roli a budeme i parlament i radu informovat o nejnovějším vývoji. Na závěr chci říci, že jsme si tedy vyslechli všechny dnešní e, e, diskuse a budeme i nadále tedy v, v kontaktu. Mnohokrát děkuji. Thank you very much and uh, everyone for this uh, insightful takže děkujeme vám a také všem ostatním za tuto užitečnou debatu. A nyní, kolegové, se dostáváme k druhému eh, hlasovacímu zasedání pro závěrečné hlasování. Za prvé, zavedení mimořádných obchodních opatření pro země a území účastnice procesu stabilizace přidružení zavedeného s Evropskou unii a s tímto procesem, za druhé nová strategie pro evropské malé střední podniky a za třetí obchodní účinky sankcí třetích zemí mimo jejich území a to je otázka už tím zodpovězení. Nyní eh, se chci ujistit o tom, tam máme kórum, takže eh, prosil bych, aby všichni ti, kteří jsou dálkově připojeni, zmáčkli knoflík žádost o slovo. Ano, takže kvorum máme. Eh, dneska do poledne byl termín, abyste odezdali své hlasy a já vám nyní řeknu, jaké jsou výsledky. Takže za prvé eh, mimořádná obchodní opatření pro země a území účastníci procesu stabilizace a tak dále. Byly schváleny tyto pozměňovací návrhy 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 11 a dále stanovisko v nové strategii pro evropské SM byly schváleny tyto kompromisní návrhy. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm a obyčejné pozměňovací návrhy 10, 15, 59, 70 a 73. Takže postup pro druhé zasedání je známé, takže vy dostanete své hlasovací tokeny a e, můžete hlasovat e-mailem. Použijte k tomu prosím svoji oficiální e, parlamentní, parlamentní adresu. Takže nyní zahajuji e, toto hlasování a hlasování provedete do 19.45. A sice bude to, budou to ty tři body, zavedení mimořádných opatření, pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení Evropské unii eh, s tímto procesem spjaté, eh, dále nová strategie pro evropské MSP a obchodní účinky sankcí třetí zemí mimo jejich území. Eh, výsledky vám budou sděleny jako obvykle e-mailem. Nyní bod číslo 15 různé, nemáme nic do různého. Příští schůze jsou plánovány na 12. října a 15. října. Já vám všem kolegové děkuji a končím zasedání. Thank you. Bye bye. Thank, Thank you, you so much. much. Thanks.